bez ohledu na to, e, z pohledu které politické strany se na to díváme. Myslím si, že tady skutečně jde o to, abychom měli co nejbližší a nejužší vztahy s Ukrajinou. Panu Migalskému děkujeme. Další je pan Campbell Benemen. Pane předsedo, já